dlouhodobé závazky a děkuji zpravodajce, že tam také bylo zachováno e, právo na stav, stávku, kterou je třeba řešit na vnitrostátní úrovni. Takže je to věc, která je velice důležitá pro realizaci evropského železničního prostoru. Děkuji vám. A nyní kolega Tremosa i Balsels za ALDE.